vás eh, si ujistit, že pokud eh, toto bude skutečně vedeno v život, je to urážka všech řeků. Nebudeme si moci pohlednout do očí. Chtěl bych eh, poděkovat paní komisařce, že tady s námi takto dlouho vydržela. Chtěl bych poděkovat všem tlumočníkům, kteří tady byli delší dobu, než jsme předpokládali. Chtěl bych oznámit, že příští denní zasedání se bude konat zítra ve čtvrtek 2. února od devíti hodin do čtrnácti hodin. Pořad jednání byl zveřejněn a je k dispozici na internetových stránkách Evropského parlamentu. Denní zasedání dnes skončilo.